ne, CSR je nyní součástí Evropské unie a jejich institucí. To je teprve eh, začátek. Eh, je to konec začátku tedy. Děkuji. Tímto uzavírám diskusi. Hlasovat se bude zítra v 11.30. Teď můžeme pokračovat další zprávou. Pan Ouský um, akustická tlak motorových vozidel a slovo dávám zpravodaji panu Ouskému. Vážené kolegyně, vážení kolegové, tato zpráva si klade za cíl zvýšit ochranu zdraví občanů před škodlivými účinky hluku z automobilové dopravy

signor presidente, onorevoli Děkuji vám, pane předsedající vážené dámy, vážení pánové poslanci. Dovolte mi, abych hlavně poděkoval zpravodaji panu Ouskému, ale i stínovým zpravodajům. Velká výzva v souvislosti s tímto návrhem je najít vyváženost mezi třemi body. Je to ekologičnost, náklady pro průmysl a mezinárodní konkurenceschopnost. A je jasné, že tyto obavy vedly k náročným diskusím v jednotlivých výborech Evropského parlamentu. Co se e, týče vlastního dokumentu, rád bych vyzvedl, vyzdvihl některé části. Jsou tam tři hlavní eh, cíle. Zajistit fungující vnitřní trh, to za prvé. Za druhé, zajistit vysokou ochranu pro občany a potom eh, konkurenceschopnost aktérů z oblasti průmyslu. Všechny tyto cíle spolu souvisejí a nebudeme žádný z těchto cílů zanedbávat. Více než 20 eh, obyvatel Evropské unie je vystavováno hluku, který eh, je označován jako neakceptabilní z hlediska zdravotního. VHO v roce 2008 konstatovala, že přílišný hluk eh, způsobuje nejrůznější kardiovaskulární choroby, poruchy spánku a další nemoce. Potřebujeme příslušnou infrastrukturu, policejní kontroly, dopravní normy a také opatření na straně vozidel. Technické normy pro vozidla znamenají, že chceme řešit problém přímo u kořene. A proto potřebujeme evropské normy. Ty stávající evropské normy jsou velmi staré. A naposledy byly pozměněny e, v roce 1995. Limitní hodnoty byly sníženy, nicméně eh, ekologická zátěž, zátěž životního prostředí se nesnížila. A ve městech je situace taková, že hluková zátěž je ještě nad rámcem hluku generovaným eh, motorovými vozidly. Proto potřebujeme mezinárodně uznávanou eh, reprezentativní studii, existuje k tomu Eh, komise OSN, kde jsou také zastoupeni příslušní evropští odborníci. Dochází k několika leté validaci a tato studie bude použita potom také. Eh, eh, jsou plánovány jednotlivé fáze, dva roky po schválení, přizpůsobení novým metodám, potom ta další fáze, kde jsou, jde o povinnost provést zásadní změny na vozidlech 5 až 7 let po schválení příslušného právního aktu. Mluví se o e, snížení hluku o 4 decibely u těch lehkých vozidel a o 3 decibely u těžkých. Celkově e, počet osob, které jsou obtěžovány hlukem, poklesne o 25%, ale výhody Eh, pro eh, průmysl budou násobné ve srovnání s náklady, takže já chci poděkovat eh, za tuto zprávu výboru NV. Doufám, že ji parlament podpoří. Děkuji a nyní minutu paní Ferhajen. Pane předsedo, já dnes hovořím tak pozdě jménem kolegyně Weisgerberové, zpravodajky na toto téma Eh, ve výboru pro spotřebitele. Eh, nařízení o hladině hluku eh, automobilů je důležitým dokumentem ke snížení hladiny hluku. Jde ale také o bezpečnost elektrických vozidel a pro jasné rozhodování spotřebitelů při nákupu nízký hluk elektrických vozidel může ohrožovat některé, eh, ku příkladu eh, slabé, slabozraké děti eh, a cyklisty. Proto potřebujeme takzvaný akustický výstražní systém AVAS. Tady se jasně popisuje, jakým způsobem ten systém má vypadat. Výrobci takového systému musí naprosto jasně vybavit vozidla eh, tak, aby vydávali tyto výstražné eh, znaky a eh, ty výstražné signály musí být jasně rozeznatelné jako takové. Musí poskytovat jasnou informaci pro spotřebitele a proto jsme pro zavedení označení pro spotřebitele tak, aby byl informován o tom, že elektrická vozidla jsou tímto vybavena. Děkuji a nyní tři minuty Pan Pargel. Monsieur le président, monsieur le commissaire, euh, chers collègues, tant que rapport... Pane komisaři, vážení kolegové, eh, jako eh, navrhovatel eh, v jiném výboru chci uvítat tento návrh ke snížení hluku vozidel. Víme z údajů Světové zdravotnické organizace, že Dvě procenta eh, hluku vlastně eh, jsou eh, vina na kardiovaskulárních chorobách a dalších chorobách. Proto je naprosto nezbytné zavést evropské normy pro hluk vozidel, protože Eh, ty staré normy jsou někdy ze 70. let. My chceme doplnit návrh komise a upozorňujeme, že je potřeba integrovaný přístup i pro hybridní a elektrovozidla, jejichž eh, zvuk naopak musí být slyšet. Mně jde o realistické cíle, které budou proveditelné. Proto také ve stanovisku našeho výboru pro Eh, dopravu navrhujeme eh, nové hodnoty. Eh, snížit nejprve o 2 decibely, 6 let a potom další snížení. Jde o kompromisní návrh společně s EPP, kterému se podařilo dosílit v našem výboru velké většiny. Myslím, že tento kompromisní návrh je podpořen i kolegyní eh, Judith eh, Farkis i je tady společný návrh zelených a eh, GUE a ALDE. V dobách krize, kterou prochází automobilový průmysl, je důležité, aby výrobci měli dostatek času na přezbrojení, aby se mohli přizpůsobit novým ekologickým normám Evropský automobilový průmysl je pro možnost snížení hladiny hluku eh, vozidel, ale to celé musí být nastaveno pragmaticky tak, aby bylo docíleno eh, ekonomické i průmyslové i ekologické rovnováhy v dobách krize. Ten návrh, myslím, je, který, se kterým přicházíme, je dobrým kompromisem eh, a je eh, pružnější než eh, navrhované hodnoty komisí. Eh, průmysl nám musí pomoci dosahovat realistických cílů v dohledných časových horizontech. Chceme podpořit výzkum a vědu tak, aby bylo možné brzy vyrobit tiší vozidla. Pane předsedo, pane komisaři, vážení kolegové, tolik tedy za výbor pro dopravu. Pan Tantarela. Grazie, signor presidente. Cari colleghi. Děkuji vám, pane předsedo, vážené kolegyně, vážení kolegové. Tento legislativní balíček by měl být jistě schválen. Všichni se shodneme na cílech, kterých má být dosaženo, ale lišíme se v tom, jak jich má být dosaženo, jak dlouho to bude trvat a s pomocí jakých technologií. Světová zdravotnická organizace už nám dlouho vyčítala, že by se mělo v této oblasti zasáhnout, protože to je problém. Zvláště je to problém velkých měst. Má to negativní dopad na zdraví našich občanů. Jde o to zlepšit zdravotní situaci našich občanů, zlepšit kvalitu života, snížit eh, výši decibelů které vedou ke stresu a nemocem. Zároveň ale eh, smíme eh, stěžovat situaci automobilovému průmyslu, a to zvláště v dnešní době, která je pro automobilový průmysl velice těžká. Je zde několik faktorů eh, hlukové emise se netýkají jenom automobilů, je zde celá řada faktorů, zvláště ve městech a nesmíme eh, strkat vinu jenom na stranu automobilů. A socialisté neustále také upozorňují na problematiku zaměstnanosti pracovních míst a eh, to není jenom otázka množství odbytu, ale automobilový průmysl je opravdu zásadní pro zaměstnanost. To bychom měli také zohlednit. Existuje celá řada technologií, které jsou k dispozici. My jsme je probírali na výboru. Máme pozměňovací návrh 51 a 61. Rád bych upozornil na to, že 51 prošla s rozdílem jednoho hlasu a je to opravdu velmi nerealistické jít touto cestou, takže jsem pro podporu 61. Děkuji, paní Merkis. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Vidíte, každý hlas se počítá a tak tomu bude také zítra. Eh, je tomu tak v celé EU. Hluk ukázal, že to je opravdu jeden z velkých problémů v souvislosti se zdravím. Na 50 tisíc 000 srdečních záchvatů lze dát do přímé souvislosti s hlukovou zátěží. Týká se to hlavně lidí s nízkými příjmy, kteří bydlí blízko dálnic eh, v špatně izolovaných domech. Eh, Ty jsou vystavováni tomuto hluku nejčastěji. A pak si musíme položit otázku, jak to vyvážit s těmi pracovními místy. Já se k tomu ještě vrátím otázka zní, jak vyřešit tu problematiku eh, hluku tím, že eh, potíráme symptomy. Pomocí strukturálních fondů se budují obrovské protihlukové zábrany a přitom by to šlo udělat mnohem s nás, řešit hluk od kořene a tím je automobil a motor, který lze relativně levně, vlastně za 60 euro na motor u osobních vozidel a e, u nějakých za 170 u nákladních vozidel zde lze ten motor změnit. Vždy diskutujeme o inovacích, o vytváření pracovních míst a musíme někdy také ukázat, že to myslíme vážně. Hovoříme o možných dopadech na zaměstnanost. A pane komisaři, možná k tomu můžete něco říci, že vy zde neočekáváte, že se s tím ztratí pracovní místa, ale naopak, vytvoří se tím možná pracovní místa. Toto opatření se zaslouží o inovaci, bude-li implementováno eh, řádně, sníží náklady v zdravotnictví a přinese více zdraví všem Evropanům. Děkuji. Děkuji. Dvě minuty, pan Kramer. Děkuji, pane předsedo, pane eh, komisaři. Už rok eh, diskutujeme o tomto zákonu. Proč to tak dlouho trvalo? A nedivím se, že o tom eh, hovořili i předřečníci. Důvod je ve špatném návrhu komise, který neodpovídá kvalitě. Problém spočívá, spočívá v, v příloze 3 Parlament eh, tady chce opravit tuto přílohu a eh, to je zapotřebí. Eh, definovat kategorie vozidel pomocí decibelů, na to potřebujeme experty, zkušené v akustice, fyzice. A ta debata, která následovala v parlamentu, nebyla vždycky logická. Je, je, je nesmysl Eh, chtít po osobních vozidlech normálních eh, tak nízké hladiny hluku jako eh, po elektrických vozidel, vozidlech. Já jsem četl podklady některých frakcí. Ano, tichý provoz může být až příliš tichý, ale těžko, těžko chtít porovnávat elektrická vozidla a vozidla s běžnými motory. Proto ta debata nebyla logická. Co se týče sportovních vozidel, tady je potřeba hovořit o eh, výjimce eh, to by bylo ideologické. Ty ale představují méně než 1% eh, flotily, takže myslím, že jejich hlučnost není ani měřitelná není potřeba se na to koncentrovat. E, proto bude těžké také dosáhnout kompromisu k té předloze. Já se e, těším, že zítra dospějeme k e, odpovědnému rozhodnutí. Já, měřím na, já myslím na návrh 62, který doufám, že se mu dostane velké většiny. Děkuji. Děkuji. Dvě a půl minuty paní Has. hyvät kollegat tänään yksi Suomen... Dnes eh, jedna z největších eh, novin ve Finsku eh, se psalo o tom, že polovina půl milionu Finů trpí hlukem nad 55 decibelů. V celé Evropě 40 obyvatel, téměř každý druhý trpí hlukem mm, z, dopravní, z dopravy a počet předčasných úmrtí je 50 tisíc. A 250 tisíc eh, případů infarktu, může to ovlivňovat duševní zdraví, nedostatek spánku, to souvisí s celou řadou nemocí, včetně diabetu. Nejsnažší způsob, jak snížit úroveň hluku, je eh, u zdroje, u těch vozidel um, to po nás chtějí občané a které nechtějí platit za jiná řešení, jako jsou protihlukové bariéry a podobně. Návrh komise není příliš ambiciozní. Každé třetí auto nebo nákladní auto plní eh, ty limity už teď. Kompromis Envy by zmírnil návrh komise. Zelení však to akceptují, eh, to os, takže to oslabení, které navrhuje pravice, neprojde. Snížení dopravního hluku voz, dopravních vozidel by eh, ten dopad eh, vyrovnal několikrát ty náklady. Eh, pozměňovací návrh 51 Eh, tedy žádám o podporu návrhu 67 o snížení 2 decibely za 10 let. Jsem překvapená, že EPP se podepsala pod tři pozměňovací návrhy se stejným účelem. To by nebylo možné pro jiné frakce, především eh, pravice, která chce snižovat náklady mm, veřejného sektoru, tak pro ně chci říci, že eh, omezení negativních zdravotních dopadů by snížilo výdaje na zdravotnictví. A budování protihlukových bariér by znamenalo náklady pro daňového poplatníka. Automobilky eh, Mm, lobují a pravice podporuje. Manažeři automobilek žijí daleko od hlučných dopravních tepen. Ti chudí, eh, chudí lidé tím ale trpí. Děkuji. Pan, ten, toto, tento návrh má snížit um, hladinu akustického tlaku z motorových vozidel a znamenalo by to větší byrokracii a náklady. Například se tam říká, že kvalita um, silniční infrastruktury, silničního povrchu by bylo řešením, ale otázka je, kolik by to stálo. Vzhledem k financím, k stavu financí členských zemí je otázka, kde by našli peníze na tento obrovský úkol. Uh, a toto je nařízení, které by mělo okamžitý závazný e, dopad v každém členském státu. Demokraticky zvolené národní vlády nemají právo rozhodnout, zda to budou aplikovat, nemají možnost volby. Možná kontrola Eh, čištění hlukem je jednou z pravomocí, který by chtěl britský premiér Cameron vrátit britskému parlamentu vedle eh, mnoha dalších pravomocí, které, předá, které byly předány Evropské unii. Teď ale musí poslouchat své pány z Bruselu. Děkuji a nyní dvě minuty paní Virc. Děkuji vám. VHO v souvislosti s dopady emisí hluku na obyvatele provedla analýzu a ukázalo se, že vedle znečištění ovzduší je hluk e, na druhém místě jako nejhorší pro zdraví. Na 200 milionů e, lidí v EU je e, vystaveno hluku nad 65 decibel i v noci z dopravy. Hluk způsobuje eh, stres, kardiovaskulární choroby, eh, nemoci dětí a další. Emise hluku jsou opravdu zničující a nelze to podceňovat. I malé snížení hluku ale může mít velký dopad. Hlukové limity se u motorových vozidel nezměnily od 90. let a proto jsem ráda, že se komise konečně odhodlala předložit návrh. Výsledek eh, ve výboru NV s lepšenými limitními hodnotami bychom měli zachovat. Mezní hodnoty jsou formulovány tak, že některá vozidla už je splňují dnes. Přesto budou mezní hodnoty v platnosti až za sedm let. To je dost času na to, aby výrobci přizpůsobili svoje vozidla, protože Technologie k tomu je k dispozici už dnes. Legislativní proces ukázal, že nové nařízení výrazně trpí vlivem lobbystů. Zpráva automobilového svazu bagatelizuje eh, snižování hluku, zatajuje nové studie a nekalkuluje správně eh, analýzu nákladů a užitku. Proč nezohledňuje zdravotnický faktor a faktor inflace? když eh, zde eh, počítáme náklady a užitek pro dobu desít let. Eh, výrobci chtějí přenést náklady na občany, ale zde platí, že znečišťovatel platí a to i v oblasti stišování automobilů. Madame Sosa Wagner. Mis... Minutou paní, pan Sosa Wagner. Děkuji, pane předsedo. Od té doby, co jsem přišel od, do Evropského parlamentu, vedu křížovou výpravu proti hluku způsobovanému vozidly. A především výfukem, protože to je jeden z největších znečišťujících eh, faktorů, který vadí lidem a znečišťuje životní prostředí. Eh, jeden specialista inženýr mi řekl, že technicky je možné, aby výrobci vozidel snížili anebo zcela eliminovali eh, výfukové plyny. Bohužel ta moje stížnost nebyla doposud reflektována v, legis, v legislativě, která není jednotná a kterou eh, tedy propaguje komise a parlament. Děkuji a nyní dvě minuty pan Sýbr. Sébr pane předsedo. Myslím, že je nesporné, že hluk znamená zdravotní a ekologický problém. Existuje celá řada studií VHO, eh, počítá asi milion zdravých let, o který přicházejí eh, Evropané kvůli hluku z dopravy. A poslední revize eh, směrnice proběhla velmi, velmi dávno. Je důležité pohlížet na problém jako celek a vytvářet celkovou strategii a nepohlížet výhradně eh, na motor a eh, jeho součásti, které mohou přispět ke snížení hluku, hluku jde také například o eh, pneumatiky, o povrch vozovky a podobně, protože zde není jeden jediný zdroj a to je třeba zohlednit. Také je třeba dbát na to, že když hovoříme o tomto nařízení, že každé jednotlivé motorové vozidlo musí splňovat tyto požadavky a ne jako u legislativy z CO2 by to bylo vstažené na flotily. Znamená to, že musíme také zohledňovat náklady. A pokud požadujeme předpisy pro motory, znamená to, že vozidla budou těžší a dražší. Potřebujeme tedy specifický pohled. Co nám vadilo na návrhu komise, už to zde zaznělo, je ta zastaralá kategorizace v, eh, v příloze 3. To byl ten hlavní problém a proto legislativní proces trval tak dlouho, protože se to muselo napřed skorigovat. Pozměňovací návrh 61 se snaží na základě doporučení OSN provést řádnou kategorizaci a navrhnout reálné hodnoty. Myslím, že už je mezi tím nesporné, že u těch elektromobilů potřebujeme speciální zařízení tak, abychom eh, chránili eh, například sluchově postižené pod těmito, před těmito vozy. Děkuji. Děkuji dvě minuty, pan Grote. Pane předsedo, my eh, máme před sebou návrh komise, ne od komisaře pro ekologii nebo eh, zdravotnictví, ale pro průmysl. A když se zaslechnu nad kolegy, eh, kteří hrozí zánikem automobilového průmyslu, musím se divit. Myslím, že ten návrh je eh, rozumný, eh, myslím, že bychom měli dospět ke kompromisu. Eh, zlobím se, že to celé se odehrává v rámci prvního čtení a doba zpracovávání nemá nic co dělat s tím, že, jsme, že se nám Eh, že, se nám, eh, že jsme měli problémy. O tom hovořil zpravodaj, že když se musel eh, bránit během, během práce nad zprávou, nad nějakými řečmi, nad vlivy. Každý člověk má své zdraví jenom jednou a s tím je potřeba počítat. Tomu bychom se měli věnovat. Neměli bychom se ale také Eh, starat o všechno. O povrch silnic se, se starají obce ve členských státech a od toho musíme dát ruce prsty pryč. Musíme se eh, věnovat pouze tomu, co spadá do našich kompetencí a tady máme ve výboru Envy eh, dosaženou dobrou rovnováhu a my jsme, vážení kolegové, na počátku vyjednávání Často se hovoří o tom, že se to hodně schválí eh, v prvním čtení a u nás je to 60 až 70 ale je potřeba se demokraticky zamyslet nad tím, jestli takové věci, které mají takový dopad na zdraví, ale i na průmysl, by neměly eh, tedy si vyžádat více času. Řádné druhé čtení, které umožní eh, účast na této debatě maximu lidí i mimo tento parlament, aby si k tomu také mohli udělat názor. K tomu eh, během jednoho čtení nedošlo, všechno šlo příliš rychle, ale eh, chci vyzvat všechny, aby nešli pod návrh komise, ale minimálně na hodnoty navržené v návrhu komise. Děkuji vám a nyní jedna minuta pan Manders. Děkuji vám, pane předsedo, vážený pane komisaři. Eh, Automobilová doprava nám přinesla prosperitu, zaměstnanost, to je dobrá věc, ale přináší nám také hlukovou zátěž a o té diskutujeme dnes večer. A tu je třeba snížit ve spolupráci s průmyslem. Pokud průmysl dodá těžší motory, tak vláda nemusí brát na svá bedra různé náklady. Už vlády investují do eh, lepších povrchů Hm, vozovek, do hlukové izolace eh, bytů i do dalších opatření a je důležité, aby se zde eh, zapojil i průmysl. Myslím, že eh, kompromis výboru Envy je dobrý. Doufám, že v Evropě bude společná ehm, metoda testování, proto jsem dal pozměňovací návrh s kolegou Krámerem. Jde o kompetenci evropského automobilového průmyslu. Technický pokrok vždy znamená lepší konkurenční pozici pro evropský automobilový průmysl. Děkuji. Děkuji a nyní dvě minuty pan Eichhau. Děkuji vám, pane předsedo. Zdá se, tady máme neuvěřitelně klasickou debatu. Identifikujeme téma hluková zátěž, ta trápí mnoho lidí. Chceme s tím udělat něco udělat. A víme, že to musí dělat Evropa, aby zde eh, byly rovné podmínky pro všechny výrobce automobilů. A když pak něco chceme udělat, tak konzervativci volají, ne, to je moc drahé pro výrobce, ne, oni jsou neustále v krizi. A najednou musíme postupovat klidně. A už Nemluvíme o nákladech společnosti, které společnost který každý den platí za budování protihlukových zábran, za léčení lidí, kteří onemocněli v důsledku hluku. Ne, mluvíme jenom o tom, co musí dělat průmysl, který se musí přizpůsobit. Přitom je to inovace, která jim může zvýšit mezinárodní konkurenceschopnost, ale o tom nemluvíme. Máme zde e, návrh komise, který je očividně velmi ambiciozní. To se často komisi nestává, ale že by zde žádali konec automobilové dopravy, no to jsem ještě od komise neslyšel. Tak kde se berou ty příběhy, že to zničí evropský automobilový průmysl, to je naprostý nesmysl. Toto je návrh, který se stará o to, aby automobily byly méně hlučné, to je prospěšné pro lidi, znamená to nižší náklady pro stát a podniky mohou inovovat. Takže o tom je diskuse. Zamítněte návrh 61, který to celé rozmělňuje. My podporujeme návrh výboru Envy, takže Prosím, nepodlehněte volání, že by to byl konec automobilového průmyslu v Evropě. Ten je velmi konkurenceschopný a kdo si myslí, že tomu tak není, ten opravdu málo důvěřuje evropské inovaci. Děkuji. Děkuji a nyní dvě minuty, paní Gros. Děkuji, pane předsedo. musíme najít rovnováhu mezi hodnotami, které respektují zdraví občanů a na druhé straně konkurenceschopnosti našeho automobilového průmyslu. V této zprávě je problém, které souvisí s eh, přílohou 3 eh, limity, které, nebo Prahy, které navrzuje paní Merkis, které eh, podle mého názoru neodpovídají technické vědecké logice. Když hovoříme o tichém motoru, musíte uh, zohlednit eh, pohyb vozidla, kontakt s zemí, stav pneumatik, silniční povrch. Není to eh, rozhodně konec eh, automobilového průmyslu, ale bylo by dobré je po nich chtít, aby postupně, aby dělali postupný pokrok v těchto oblastech a neškrtit je e, tím, že bychom je nutili příliš rychle plnit limity, které by nebyly technicky odpovídající k těm pneumatikám. Testy by neměly být e, no, pro nové pneumatiky, ale skutečné e, podmínky v provozu. Hloubka pneumatika podobně takže jsme proti 68 i 51, že tyto pozměňovací návrhy podle nás zacházejí příliš daleko. Je klíčové, v této obtížné době, abychom um, splnili svůj povinnost vůči voličům a to našli rovnováhu mezi pokrokem a zdravím a současně zachovali konkurenceschopnost našeho průmyslu. Uh, Pan Pirilo. Pane předsedo, děkuji. Nečištění hlukem a dopad na lidské zdraví se nesmí podceňovat. Proto chceme snižovat eh, hluk mm, bez motorových vozidel, jak je v návrhu mm, právě Průmy, automobilový průmysl by měl um, plnit nové parametry. Mm. Parametry, které jsou v příloze 3, nejsou reálné technologicky ani co do načasování. Měli bychom se vyhnout přílišné regulaci sektoru. Nicméně jsem pro zavádění na eh, přijetí návrhů, které berou ohled na zranitelné skupiny, jako jsou děti a slepci. To by se mělo týkat i elektrických vozidel, které mají velice nízkou hlučnost. Paní, paní Savisár. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, omezení uh, hladiny hluku uh, přitahuje velkou pozornost výrobců eh, lehkých, eh, tak těžkých užitkových jiných vozidel. Co se týče těžkých eh, vozidel, tak problém je kategorizace. Komise tam má dvě kategorie, ale stačí to. Když se podíváme na ta vozidla, co převážejí, tak to musíme koordinovat s přepravci a mm, vytvořit tři kategorie, které by závisely na kapacitě motoru mm, až maximálně 180, 200, 250 až nad 250 to se týkalo velkého množství zboží. Stejný přístup bychom měli aplikovat i pro velké autobusy. Stejné důležité otázky týkající se implementace mm, úrovně hluku musíme zohlednit to, že výrobce by měl být schopen plnit ty požadavky do, ve stanovených lhůtách. Naše úsilí musí jít ruku v, ruce, ruku v ruce s efektivním fungováním sektoru a musíme nalézt rovnováhu. Děkuji paní Morko, najte Mikulánie dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Už je tak eh, pozdě, že je asi velmi dobré mluvit o hluku. Čím méně hluku, tím lépe se spí. Já bych chtěla hovořit o prvním dokumentu, eh, o němž hovoříme. Ten eh, první vlastně musí splnit testy MOT členských států. Na nové úrovni se hluk reguluje už dlouhou dobu a existuje Eh, databáze typových schválení, která předepisuje eh, hlukové emise. Bohužel eh, úřady některých členských států tyto údaje ve testech MOT nepoužívají, ale vypočítávají hluk na základě parametrů motoru. Ta metoda je zastaralá a víme z praxe, že tato auta stále ještě nám jezdí po silnicích a hluk, který Eh, který tvoří, eh, škodí zdraví. Samozřejmě eh, v případě aut z druhé ruky je potřeba také vzít ohled na stáří vozidla. Ani zde se nesmí povolit odchylky od hladin hluku předepsaných evropskými pravidly. Nezapomínejme ani na hlavní cíl tohoto dokumentu, a to je snížit hladinu hluku vozidel. Už to tady bylo eh, řečeno více než jednou, že eh, tichý provoz elektrických vozidel eh, ohrožuje životy slepých a slabozrakých lidí. Je důležité, aby tato vozidla byla, byla vyzbrojena akustickými systémy. Děkuji. To je samozřejmě důležité a důležité je také, aby hladina hluku eh, ostatních vozidel se snížila a eh, jsou na to různé metody a postupy. Mnoha, existují mnoha opatření a je potřeba postupovat nákladově efektivně. Je také důležité stavět více bytů. A zároveň je to také tak, že automobilový průmysl prochází těžkým obdobím, to víme. A stojíme i před další eh, důležitou výzvou eh, mít eh, ekologická vozidla, která nemají velké emise CO2. Toto odvětví tady má plno plánů a jde i o těžká nákladní vozidla, nejen o lehká užitková vozidla nebo osobní vozidla. Všechna tato, eh, všechny tyto aspekty musí ve zprávě být. Perelo Rodriguez. Děkuji, pane předsedo. Když budeme muset hlasovat o této zprávě, tak bude třeba uznat, že politiky v oblasti emisí hluků jsou ještě nedostatečné v EU. V souvislosti se zprávou o letadlech tam se také řešila zátěž občanů a zdravotních dopadů. Nyní zde máme návrh komise, který je e, dobrý, e, je velmi ambiciozní, je to dobrá výchozí situace tak aby se zohlednila i ochrana spotřebitelů a obavy nás zde v Evropském parlamentu. Práce na této problematice je důležitá. Chceme zde dosáhnout eh, respektabilního výsledku. Pracujeme zde s tématem, které má také dopad na zaměstnanost. Děkuji. Minutu pan Van Brandt. Kolegyně, kolegové, většina obyvatel Evropy dnes žije ve městech a toto číslo se bude zvyšovat. Eh, my to také vítáme. Eh, město řeší problémy klimatu, eh, používání prostoru, blízkosti, ale potom musíme mít také odvahu řešit několik zásadních problémů měst. A jeden z těchto problémů je hluk a hluková zátěže. Například se ukázalo, že v Antwerpách Každý druhý obyvatel města je obtěžován hlukem a mnozí opravdu vytrvale a vede to k zdravotním obtížím, které změnoval i pan komisař. A je skutečně naší povinností to řešit a nemá smysl zde eh, používat nějaké fráze, například problémy automobilového průmyslu, ty zde jsou i blízko nás, ale ty musí komise řešit, jinak nesmíme to Eh, přenášet na společnost a říct si, musíte změnit vozovky a eh, stavět hlukové zábrany. Ne, potřebujeme kompromis, který složitě vznikal ve výboru Envy a ten je třeba plně podporit a doufám, že tato strana parlamentu to zítra udělá. Děkuji. Nyní minutu pan Liberacký. Děkuji, pane předsedo. Eh, pane komisaři, já jsem naslouchal různým řečníkům a myslím, že se jedná o umírněný návrh. Nezapomínejme, že auta mohou e, představovat až 80 decibelů. Nám jde o snížení o pouhých několik decibelů, takže to automobilový průmysl rozhodně neohrozí. E, když bude motor stát víc, tak e, zaplatíme méně na hlukové bariéry je také dobré vidět, že e, komise se e, zamýšlí i nad hlukem železnice a nákladní dopravy. A e, to všechno máme i v příloze 3, tak jak ji navrhuje zpravodaj. Já se domnívám, že nejde o nejlepší řešení. Návrh Původní návrh komise přílohy 3 byl lepší, protože Eh, náš průmysl by byl konkurenceschopnější, vyráběl by lepší auta, která by byla lépe akceptována občany, bylo by to ve prospěch nás všech. Právě jsme ukončili první kolo eh, řečníků, začínáme Catch the Eye, paní Basesku, jednu minutu. Děkuji, pane předsedo. Hluk eh, v dopravě patří k hlavním zdrojům eh, znečištění. Kardiovaskulární, kognitivní poruchy, poruchy spánku, to všechno může být následek eh, delší expozici hluku. Proto je eh, tato předloha důležitým krokem ku předu snad se nám podaří odstranit eh, negativní dopady na eh, životní prostředí a lidské zdraví. Eh, u nás v Rumunsku to také známe, Dacia, jeden z velkých automobilových výrobců v Evropě, se také, také k tomu přispívá. Neměli bychom hovořit jenom o vozidlech. Kvalita silnic se také hodně podepisuje na hladině hluku, který Eh, způsobují auta. Měli bychom si udělat jasnou představu o hluku vozidle, vo, vozidel, tak abychom mohli učinit eh, informovaná rozhodnutí. Další, eh, pan Baška. Děkuji za slovo, vážený pan Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Podle odborníků životní, životní prostředí je hladina hluku ve městech, kde je 80 populace neudržitelně vysoká. Proto naše úsilí postupně snižovat hluk motorových vozidel je odůvodnění, když výrobci to v zásadě akceptují. S příchodem nových technologií do automobilové výroby eh, na rozdíl leteckého pohonu se objevil nový problém. Tichý provoz se stal nebezpečný pro nepozorné nebo nevědomé. Zvuková signalizace organizování dopravy je účinnou všeobecně akceptovanou pomůckou. To dokazuje její rozšířenost na železnických přechodech nebo přechodech pro chodce. Proto je nutné brát vážně pozměňovací návrh 66 ehm, předloženému návrhu nařízení, který by měl přispět k lepší ochraně nevědomých a slabozrakých chodců i těch, kteří z nepozornosti mo vykročí na, na silnice, aby se, bez toho, že by se nejdříve rozhlédli. Využití akustického systému při provozu elektrických eh, vozidel může předcházet dopravní nehodám. Děkuji. Děkuji a nyní je čas na závěrečné vyjádření komisař Tajany. Pane předsedo, včera večer jsem připomněl, jak eh, důležité bylo pro komisi, mě, který jsem mm, se obýval průmyslovou politikou, stát v čele moderního, moderní průmyslové eh, reorganizace. Měli jsme možnost volby, ale průmyslová politika, kterou mám na mysli já, by eh, neměla vytvářet průmyslové sítě, nebo měla by pomoci vytvářet nový eh, konkurenceschopný průmysl, který by byl pro zelené ekonomiky a který by bojoval proti klimatickým změnám. Vyrovnaná vyvážená politika samozřejmě, kde by průmyslová i ekologická politika i ochrana zdraví by vlastně šly za stejnými cíly, to jest zlepšovat životní podmínky občanů. Proto vás mohu ujistit, paní Grostet, paní Ferela, že můj návrh nejde proti průmyslu, rozhodně ne proti automobilovému průmyslu, kde eh, v dokumentu o reindustrializaci Evropské unie je toto jeden z klíčových sektorů. My eh, máme na mysli zelené auto, méně znečišťující, nejenom co do emisí CO2, ale také emisí hluku. Návrh nařízení komise je návrhem, který chce sjednotit různé zájmy, ochranu automobilového průmyslu, životního prostředí. Není to extremistický, eh, přehnaný návrh, je to návrh, který chce spojovat mm, průmyslovou politiku i ochranu životního prostředí a zdraví občanů. Můžeme pokračovat v práci na tomto a já nejsem proti eh, zvážení pozměňovacích návrhů s cílem zlepšit text komise, eh, co se týče časových lhůt i elektrických vozidel v diskusi před hlasováním i v radě eh, jsme připraveni spolupracovat na tom, aby text nového nařízení mohl být co nejlepší. Mnoho eh, těch věcí, které požadujeme pro některá vozidla, již ve skutečnosti platí v tom, že jsou v souladu s těmi navrhovanými opatřeními bylo by složitější um, pro, to, pro ty, kteří jim to trvá déle v druhé fázi, ale myslím, že je dost času na to, aby um, sektor ten, tuto otázku um, začal řešit. Co se týče pracovních míst, myslím, že tento návrh to nic ne, nepoškozuje, naopak. Z dlouhodobého hlediska zelené auto Eh, povede k větší konkurenceschopnosti automobilového průmyslu. Proto věřím, že tento návrh je vyvážený, ale dovolte, abych potvrdil svoji připravenost pracovat v příštích měsících, eh, než to eh, schválí rada, abychom měli skutečně vyvážený text v zájmu občanů. Protože my věříme v trh, věříme v průmysl, ale tyto nástroje mají jako mm, nejdůležitější cíl utvářet sociální politiku a tedy pomáhat lepšímu životu občanů, co se týče ochrany zdraví a ekonomických podmínek. Chci poděkovat všem, kteří, eh, i těm, kteří říkají, že návrh komise je příliš ambiciozní. Včera večer jsem v jiné souvislosti slyšel, jak někdo chválí komisi za ambiciozní návrhy. Já mám pocit, že vazby mezi tímto parlamentem a komisí jsou silné. Pavlovskému.

Eh, další zasedání bude zítra, eh, středa 6. od 9 do 14 a odpoledne od 15 do 2.